Uh, Vážení kolegové, usaďte se, prosím, omlouvám se za pozdní uh, začátek, ale vím, že také za sociální demokraty. Uh, někteří dorazí později, protože mají ještě teď nějaké jednání, takže doufám, že vás to moc negativně neovlivnilo. Myslím, že už teď můžeme konečně začít. Poté, co jsem vás pozdravila v angličtině, přejdu do Němčiny. Pokud někdo nemá žádné námitky, tak eh, považuji program dnešní zkuze za přijatý, ale ještě jednou se ptám, jestli někdo to chce znít, Nevidím, že by někdo něco měl v tom případě. Můžeme eh, přejít k bodu číslo dvě, což je schválení zápisu ze zasedání schůze 5. listopadu. Ve vašich podkladech byste tento zápis měli mít. Má někdo nějaké připomínky k zápisu? Nevidím, že by tomu tak bylo. V tom případě navrhuji, abychom položili tento zápis do, zaschválení, pokud nebudou sneseny žádné námitky v průběhu dnešní schůze. A tím pádem bude eh, zápis schválen na konci této schůze. Bo číslo 3, sdělení předsedkyně. Nejprve je eh, tlumočnický režim, máme tlumočení v následujících jazycích francouzština, němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, čeština, maďarština, lotyština, polština, slovenština, slovenština, bulharština, rumunština a chorvačtina. A již nyní říká paní předsedkyně, že děkuje tlumočníkům za to, že eh, nás dnes budou provázet celou schůzí. A teď jsme u bodu B, web streaming. Připomínám, že naše dnešní schůze je streamovaná na internetu, v mateřské školce bych řekla, tak se prosím pěkně chovejte celý den, ale e, je důležité si to uvědomovat. A teď ještě bod C, e, rozhodnutí koordinátorů z 5. a 18. listopadu. Chci jenom oznámit, že rozhodnutí z těchto dvou schůzí byly zaslány všem členům výboru kult a tím pádem jsou formálně schválena, vzhledem tomu, že nebyly zneseny žádné připomínky eh, do toho termínu 8. 22. listopadu a tím pádem eh, všechny zde nalezené věci jsou formálně přijaté. Teď se dostávám k bodu číslo 4, což je eh, projednání návrhu stanovisku k absolutoriu rozpočtového za rok 2018 k obecnému rozpočtu Evropské unie. Evropské komise. Víme, že tady eh, jde také o absolutorium pro eh, překlady a tlumočení. A já myslím zase, pokud nebudou žádné připomínky, můžeme přejít eh, k té diskuzi. Víme, že toto stanovisko se týká obou těchto návrhů. Jde o oblast celého toho rozpočtu, který spadá do působnosti našeho výboru, včetně eh, toho Centra pro eh, překlady, překladatelské centrum pro instituce Evropské unie. My jsme eh, projednali většinu těchto výdajů. Víme, že tady jde také o výkonné agentury Evropské školy, které spadají do rozpočtu pro komisi. Stejně tak jsme přeskoumali příjemce, kteří spadají do programu Erasmus+, eh, kde je potřeba přeskoumávat evropskou eh, přidanou hodnotu, ale je eh, znepokojící, že v některých případech ty příjemci těchto prostředků se nebo musí splňovat národní pravidla, která nebyla úplně v souladu s těmi principy přijatými na evropské úrovni. A to znamená, že se musíme obrátit na komisi, aby dohledla na to, že všechny členské státy budou dodržovat eh, tyto principy. Nemůžeme dovolit, aby v rámci těchto evropských programů byly přijímány rozdílné prováděcí předpisy, protože jde právě o výměnu mezi členskými státy a to eh, tuto situaci komplikuje. A kromě toho je tady také evidentně potřeba zjednodušit eh, proces žádostí a vykazování v rámci tohoto programu, takže by se to mělo více orientovat na cíle tohoto programu. Víme, že už teď je to velmi komplikované a všechny ty, to, eh, ty požadavky jsou velmi komplikované, ale to je něco, eh, co konstatujeme již dlouhá léta a i v tom novém programu jsme požadovali, aby došlo ke zjednodušení podávání žádostí formulářů a také všech těch kontrolních procesů, které následují po té, co někdo využije toho programu. Je potřeba, aby se ty cíle eh, odvíjely od eh, těch schválených indikátorů v tomto programu. A já si myslím, že v tom novém programu se nám podařilo prosadit tyto změny, takže od roku 2021 tady dojde ke výraznému zlepšení. Co se týče eh, toho fondu pro studentské půjčky. Tady uznáváme, že to nepřineslo očekávané výsledky a komise se rozhodla přerozdělit na to vyčleněné prostředky. Je to možná také kvůli tomu, že v současné době jsou velmi nízké úroky na podobné půjčky, takže eh, ten prostředky jsou k dispozici a neexistuje až tak vysoká potřeba žádat a využívat ty možnosti, které nabízí tento program komise správně mm, dospěla k závěru, že by bylo dobře ty prostředky využít jinde. Co se týče European Solidarity Corps, my vítáme, že tento program nabídl 11 000 míst mladým lidem, ale eh, musíme vyslovit naše politování nad tím, že nejsou eh, data o počtu těch, kteří byli umístěni do těch eh, odborných eh, částí toho programu Evropského Solidarity. Takže potřeba se zamyslet nad tím, jak zlepšit informovanost u sociálních partnerů, firm a těch organizací, které přijímají eh, ty dobrovolníky do svých eh, řad, aby ten sbor Solidarity mohl Eh, výrazněji eh, působit, víme, že tady nabízí možnost mladým lidem pomáhat, eh, být, vyjadřovat svou solidaritu a také získávat velmi cené zkušenosti. A o programu Creative Europe tady také vidíme velmi výrazný pokrok úspěšnosti porovnání s rokem 2017. Je to 7% u kultury a 48% u podprogramu pro média, ale tyto výsledky ještě sami o sobě úplně uspokojivé nejsou. Takže e, zase pane potřeba, aby se přizpůsobila úroveň financování, což se zase odráží v tom, že u toho nového programu došlo k zdvojnásobení alokace na Creative e, e, Europe, ale Víme, že zatím se financovala jenom polovina těch projektů, které o to požádali, což je velmi frustrující, které velmi náročně připravují všechny ty podklady a žádosti a potom se dozvíme, že méně než polovina těch projektů dosáhne na ty prostředky. Takže je to frustrující a my budeme bojovat během trialogu a v dialogu s českými státy o to, aby se podařilo navýšit rozpočtovou alokaci. Co se týče Evropské agentury pro kulturu a vzdělávání, tady jsme konstatovali, že Eh, ty systémy interní kontroly se vyžadují další zlepšení. Eh, byla se na celá řada připomínek v rámci auditu Erasmus Plus a Creative Europe a v tom návrhu stanoviska tedy vyzýváme ECA, aby přijala všechny nezbytné, všechny nezbytná nápravná opatření, aby byla zajištěna vysoká kvalita tohoto programu. Co se týče Evropské školy, k tomu dostaneme zprávu účetního dvora teprve v prosinci a proto navrhuji stínovým zpravodajům, abychom všechny pozměňovací návrhy, které se toho týkají, předkládali teprve později a ty potom budeme moci zapracovat na základě zjištění účetního dvora. A ještě mi dovolte, abych vás informovala, že hůta pro pozměňovací návrhy je pátek 11. prosince ve 4 hodiny odpoledne a hlasování by mělo potom proběhnout na schůzi 21. listopadu. A pokud bude potřeba, tak eh, ještě svoláme schůzky s těmi zpravodajů, abychom se dohodli na kompromisních návrzích, pokud to bude eh, potřeba. A eh, k překladatelskému centru bych chtěl dodat hned následující. I to se týká toho absolutoria. My samozřejmě bráníme vícejazyčnost, je to princip práce evropských institucí. Rozhodli jsme se tedy odevzdat stanovisko i překladskému centru, i když v minulosti jsme museli konstatovat, že kolikrát jazykové verze přecházejí výrazně později, ale spadá to pod komisi a možná, že v rámci Erasmus Plus Eh, trvalo vlastně polovinu období, když se podařilo ty jednotlivé jazykové verze vypracovat, ale to se netýká překladatelského centra parlamentu, ale my jako parlament bychom měli dohlížet na to, aby eh, tyto principy byly dodržovány. Eh, byla zavedena nová cenová struktura pro překlad dokumentu, to mělo pozitivní dopad, vedlo to k úspoře 4,4 milion, milionů euro v roce 2018 a také se podařilo zlepšit eh, ty klíčové kvalifikace, vede tedy eh, ke zlepšení kvality projektového managementu a překladatelské centrum je vyzýváno k tomu, aby eh, přizpůsobilo své pracovní metody novým technologiím, například jde o systém rozpoznávání řeči, rozpoznávání jazyku Active Terminology for Europe, což je technologický nástroj, a dále jde o to, aby se plně také provedl ten akční plán projívání se podvodům, který ještě v roce 2018 nebyl úspěšně implementován. Myslím, že je potřeba tyto mechanismy prosazovat do všech institucí. A teď už eh, eh, několik minut, eh, které máme k dispozici na diskuzi o těchto otázkách. Nejprve dostanu slovo stínový zpravodaj, potom ostatní členové výboru. Prosím, dejte najevo, jestli chcete vystoupit v té diskuzi, abychom mohli sestavit seznam řečníků. Nejprve ti, kteří jsou přítomní, eh, paní Ferram a potom paní, eh, pan Slabakov. Merci, madame la présidente, pour ce... Eh, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za odvedenou práci. Ano, je to dost komplikované, když je člověk nově zvolen, aby se vyjadřoval k rozpočtu za rok 2018. Nicméně já jsem se seznámila s vaším stanoviskem a připadá mě kompletní a velmi důkladné, zejména to, co říkáte o Erasmus+, zejména také poznámka k vícejazyčnosti z hlediska překladů. Ano, to mně připadá důležité pro eh, demokracii, která naslouchá občanům. Rozpočet komise ano, tady vidíme tradiční eh, panorama eh, Erasmus+, otázka Solidarity a další fondy, které jste zmínila, zejména u Erasmus+. Já bych chtěla eh, navrhnout, aby na rok 2018 se zmínil Evropský rok kulturního dědictví, financované zejména pro propagaci eh, kulturního dědictví, protože je tady 8 milionů eur eh, a aniž by se tedy zasahovalo do budoucích eh, zpráv z vlastní iniciativy, bylo by vhodné to proskoumat a předat stanovisko našeho výboru. Tak to je jedna věc, kterou jsem chtěla dá, navrhnout. A dále, myslím, že bychom mohli i přidat určité odkazy na rovnost mužů a žen v tomto textu, protože konstatujeme, že některé e, projekty mají dost velkou účast žen, ale stále to ještě není paritní. E, tak tedy poznámku tímto směrem bych uvítala. A těším se na budoucí diskuse, které povedeme e, na toto téma. Děkuji vám. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря едновременно и по двете досиета, тъй като... Děkuji. Já bych chtěla hovořit k oběma bodům, chtěl hovořit k oběma eh, bodům najednou. Eh, především chci zdůraznit, že jsem proti Eh, hlasování o důvěře dříve, než eh, poskytne své zprávy eh, účetní dvůr. Zpráva mě nepřipadá ještě úplná, protože chybí především stanovisko Evropského účetního dvora. Nicméně jsem spokojen s návrhem stanoviska, které zdůrazňuje, Eh, především Erasmus+, kde je třeba snížit byrokracii na minimum a především je to důležité z hlediska kultury a vzdělávání. Naprosto souhlasím s textem, který eh, zdůrazňuje zaangažovanost parlamentu v oblasti vícejazyčnosti, Eh, nemůžeme podporovat pouze jazyky velkých států. Všechny státy jsou si rovny v Evropské unii. Eh, platí to i pro ty ostatní jazyky, takže když se propaguje francouzština, je třeba propagovat také lotyštinu, bulharštinu a další. Eh, vidím, že je nicméně rozdíl v překladatelském středisku. Tady je 66% a přitom Eh, se překročil kvóta pro úředníky. To je zvláštní, nevím, připadá vám to také zvláštní. Vidíme, že jsou tady malé eh, výsledky u programu Kreativní Evropa. Eh, podle mého názoru je to skandální. Co to znamená teritoriální eh, rozložení úspěšných projektů? Co to znamená budoucí úspěšní partneři, eh, kteří budou příjemci u těchto projektů? Všechny tyto statistiky u programu Media, eh, myslím, že ty statistiky asi nikdy neuvidíme, nikdy je nedostaneme, protože pouze některé Eh, někteří partneři budou mít úspěch z těchto programů. Zajímalo by mě, které národní průmysly opravdu mají eh, prospěch z těch projektů média. Tedy to je neuspokojivé. Děkuji. Ja, vielen Dank. Äh, zunächst einmal vielleicht... Děkuji. Nejprve jenom eh, stručně k účetnímu dvoru. Ten zatím eh, ještě nepředložil zprávu k evropským školám, ty ostatní zprávy jsou k dispozici, ty ostatní budou následovat a eh, rozhodně před tím, než to přijde eh, definitivně toto stanovisko projednané nebude, nebude formálně o tom vás chci ujistit. Takže budeme mít k dispozici všechny informace, které potřebujeme. Co se týče otázek ohledně komisy Medianest, k tomu určitě komise ještě se vyjádří, ale já se chci nejprve zeptat. The English translation was not working. Evidentně nefungovala anglic, nefungovalo anglické tlumočení, tak to zopakuji v angličtině. Musím začít znovu? Už proběhl Brexit mezi tím. To, co jsem říkala před okamžikem na adresu kolegy Slabakova, je to, že ty eh, Jediná zpráva, která chybí, je ta o evropských školách od účetního dvora, bude k dispozici v prosinci, takže v lednu budeme moci, budeme mít i ten informační základ pro to, abychom eh, mohli zohlednit to v těch eh, eh, návrzích pozměňovacích. Všichni se s tím mohli seznámit podrobně a co se týče toho programu média, tak doufám, že budeme moci dát slovo zástupci komise, kteří nám ty informace poskytnou. A teď Dovolte, abych dala slovo ostatním politickým skupinám, jestli tady mají své zástupce. Místo těch stínových zpravodajů, kteří tady přítomně nejsou, hlásí se někdo o slovo? Prosím. Hello, I would like to pick up... Ano, dobrý den. Já bych se ráda vyjádřila k tomu, co říkal pan Slavakov. Eh, hovořil o tom, eh, o té úspěšnosti. U kultury je to 31% a u, med, u těch podprogramů média je to 48%. Je to tedy všechno v rámci těch programů Kreativní Evropa. A eh, při jedné příležitosti jsem to už vysvětlovala, že ta úspěšnost neznamená, že se poměřovalo, zda ten projekt byl úspěšný či ne. Jde o to, že to je míra, kolik eh, projektů vlastně získalo tu podporu. Takže mohli byste možná ještě podpořit eh, nebo vysvětlit to podrobněji. Děkuji. Ano, nejprve asi eh, k tomu termínu úspěšnost, protože se to asi vykládá různým způsobem. To neříká nic o úspěšnosti toho programu, ale spíš to vypovídá o tom, kolik těch, kolik procent těch žádostí obdrželo ty prostředky, o které žádali. Takže jde o to, jakou eh, šanci máte jako žadatel na to, abyste úspěšně dostal tu dotaci. Myslím, že se to neustále objevuje eh, třeba u Erasmu, kde eh, je ta úspěšnost méně než 20%, nebo původně byla méně než 20%, teď už je mnohem vyšší než je k dispozici těch prostředků. Jde tedy o to, jaká je úspěšnost eh, účasti na tom programu. Kolikrát se to špatně vykládá, já to vím. Eh, vždycky eh, se to snažím vysvětlit. Vím, že tady jsou kolikrát noví poslanci, kteří ještě neměli šanci se s tím seznámit. Pokud budete mít jakékoliv podobné dotazy, tak Eh, se na mě obraťte, já vám to ráda vysvětlím. Ta úspěšnost tedy znamená, jakou máte eh, pravděpodobnost úspěchu si získat, eh, získat podporu pro svůj projekt. So in fact, this is actually a really good figure. Takže to číslo je tedy poměrně dobré. A ukazuje to, že ten systém je oblíbený a že ukazuje to tedy, že se tam hlásí hodně lidí. Děkuji za toto vysvětlení. Alter keine Wortmeldungen äh, aus der... Hlásí se ještě někdo o slovo od ostatních? Nebo v tom případě poprosíme komisi, aby se vyjádřila. Merci, euh, <clears throat> pardon. Merci, eh, Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Eh, děkuji vám za tento návrh stanoviska. Evropská komise stejně tak jako vy, je velmi ráda, jak proběhly eh, audity účetního dvora na Erasmus+, eh, Evropský eh, sbor Solidarity a Kreativní Evropa. Takže můžeme říci, že chybovost u těchto programů je, před, je pod hranicí 2%. To je velmi dobré a to je také díky tomu, že se také používají paušální sumy, programy a komise je velice ráda, že proběhl dobrý úspěšný audit eh, eh, účinnosti u Erasmus+. Ukazuje to, že tento program opravdu dává velkou přidanou hodnotu pro evropské občany. Jistě, účetní dvůr také říká, že by bylo dobré zvýšit eh, účinnost některých programů, zejména lepší ukazatele o mm, evropské politice vzdělávání. A můžeme také říci, že prostřednictvím přípravy eh, budoucích generací projektů eh, chceme situaci dále zlepšit. Pokud jde o pravidla, která se různým způsobem aplikují v různých členských státech, tak chceme identifikovat ty osoby, které mají specifické potřeby a jsou ze znevýhodněných skupin obyvatel. Zatím taková evropská definice, jednotná definice neexistuje takže posouzení je víceméně ponecháno na eh, národních agenturách a používají se národní eh, kritéria. Pokud je o přípravu eh, nové generace programů na období 2021 až 2027, komise pracuje na nové politice inkluze sociální, ekonomické, zeměpisné u Erasmus Plus a má konkrétní kritéria, která umožní provádění Erasmus v terénu. A pokud jde o výkonnou agenturu, tady komise prostřednictvím správní rady agentury, eh, kde je zastoupena DG, eh, pod kterou spadá tato agentura, eh, sleduje tyto aktivity. Je tady akční plán, který má transformovat tuto agenturu. Cílem je opravit to, co nedobře funguje, zejména v interní kontrole agentury a také připravit nové programy s větším rozpočtem rozpočtem do budoucna. Většina doporučení již byla uplatněna a teď proběhne audit e, z interní složky komise e, budeme mít posílený dohled nad agenturou, díky tomu, že tam budou pozorovatelé z komise na e, schůzích managementu agentury a bude také posílené sledování používání všech subvencí. Děkuji. Ähm, Děkuji vám. Myslím, že budeme pracovat na mm, tomto návrhu eh, až do ledna. Eh, budeme ještě v kontaktu s kolegy, kteří tady dnes nebyli, takže mi dovolte, abych uzavřela eh, tento bod. A co se týče Evropského inovačního a technologického institutu, což je následující bod, jak víte, tak Tady máme pana Hoffmana. Paní Hoffmanovou, pardon. Vítám vás tady. Jak víte, náš výbor je předržený výbor k výboru ITRE, který eh, má eh, přijmout stanovisko k legislativnímu balíčku, který eh, komise prezentovala v červenci, který se týká EIT, je to eh, přepracovaná verze Strategic Innovative Agenda na tedy program na roky 2021 až 2027. Naše dva zpravodajové jsou Christian Eller a Judith Bunting. Eh, za Renew ti teď pracují na svých eh, návrzích, které nám budou prezentovat na našem příštím zasedání v lednu. A chtěla bych tady ještě jednou oficiálně přivítat zástupně ředit, generálního ředitele Vivian Hoffmanovou, která eh, bude prezentovat tento legislativní balíček a já jí eh, tímto předávám slovo na přibližně sedm minut. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážení Spravedlivé, vážené poslankyně a poslanci, jsem velice ráda, že mám tuto příležitost vést s vámi výměnu názorů na toto téma a že vás mohu seznámit s novinkami a hlavními změnami, které navrhla komise v našem návrhu na přepracované změní nařízení o Evropském inovačním a technologickém institutu. Je to tedy v rámci a máme zde také strategickou inovativní agendu na období 2021 a 2027. EIT bylo navrženo k tomu, aby posílili inovační kapacitu Evropy, aby odstraňovalo překážky, aby odstraňoval překážky v inovacích a aby také odstranil nebo aby přinesl systém, systematičtější přístup v odstraňování těchto překážek jak na národní, tak na evropské úrovni. A Konkrétně byl EIT navržen k tomu, aby odstraňoval takové překážky, které zamezují efektivní spolupráci mezi vysokým, škola, mezi vysok, vysokým školstvím, podnikáním a um, je zde důležité, abyste byl ten efektivní znalostní trojuhelník a to je v podstatě e, v jádru celého toho modelu Evropského inovačního technologického institutu. Jak víte, tak EIT je novým orgánem e, relativně, byl založen v roce 2008, čili teď je, již, již funguje 10 let. Jeho cílem je posílit schopnost Evropy inovovat, chce posílit ekosystém pro inovace, chce řešit societální výzvy a chce, eh, protože vlastně ty modely eh, se příliš neměnily, takže je důležité zde provést inovace. Eh, má zde být vlastně úplně celý ten inovační systém od vzdělávání až po trh. Jedno taková, takový charakteristický rys je ten, že EIT klade důležitý velký důraz na vzdělávání a také i třeba na podnikání a také na celoživotní učení. Navrhujeme, aby v budoucnu byl také EIT ještě silněji zaměřený na inovační kapacity eh, orgánů terciárního vzdělávání v Evropě. EIT pracuje zejména eh, s, v rámci těch takzvaných KIKů, těch znalostních a inovačních komunit. Mm, máme 50 až 400 partnerů a vlastně ty KIKy se věnují hlavním societálním výzvám. EIT je takovým základem pro KIKy, monitoruje jejich, skut, eh, jejich eh, aktivitu, také šíří výsledky, osvědčené postupy a propojuje tyto KIKy do sítí. Co se týče těch hlavních návrhů, to znamená EIT v rámci horizontu na období 2021 až 2027. EIT má svůj vlastní právní základ, na začátek bych řekla, že takovým zásadním eh, vodítkem našeho návrhu je to, že tento model se musí ještě dále vyvíjet, musí posilovat své silné stránky a měnit se tam, kde to zapotřebí. Víme, že komise navrhla nárůst rozpočtu. Celkově to má být 3 miliardy eur pro EIT. Jaké jsou hlavní oblasti, kde má EIT působit? Jsou zde tedy čtyři hlavní oblasti. Za prvé dále posilovat udržitelný ekosystém pro inovace v Evropě, za druhé posilovat inovace a podnikatelské dovednosti v rámci celoživotní perspektivy a také tam spadá i posilování kapacit vysokoškolských institucí v celé Evropě. Za třetí máme přinášet nová řešení pro trh, mám nové projekty, nové produkty. A za čtvrté má vytvářet synergie v rámci horizontu eh, i v rámci dalších evropských programů. Kiky eh, jsou v partnerství, je to vlastně forma partnerství v rámci horizontu Evropa Eh, zde bude vlastně speciální aliance partnerství, to znamená, že budou mít stejné principy a stejná kritéria, pokud, se, pokud chtějí být v tom partnerství horizontu. A je důležité to eh, kvůli tomu, aby zde byl soudržení přístup, tak jak je to vlastně ve všech těch způsobech partnerství. Pak je tam také musí být určitá flexibilita, to jsme tam zaručili, nicméně musí být eh, to, to nařízení EIT, tam také vlastně umožňuje určité výjimky. Jaké jsou hlavní výzvy pro Evropský inovační a technologický institut? Já to velice stručně schrnu. Řekla bych, že takovou tou hlavní výzvou je potřeba být inkluzivnější. Mm, ty systémy musí být inkluzivnější a musí být také více zakořeněné v tom místním ekosystému. Musí tam být ty místní a regionální ekosystémy, musí být příznivější pro inovace. Dále je zapotřebí posilovat eh, inovační kapacity vysokoškolských eh, institucí v Evropě. Teď se dostávám k samotnému nařízení. Navrhujeme přepracované znění a to z těchto důvodů. To nařízení bylo původně schváleno v roce 2008 a e, tam stanoví tedy cíl, úkole a rámec pro EIT v roce 2013 došlo k přepracování, pozměněnému znění, tedy pardon, tak aby to bylo v souladu s horizontem 2020. Eh, obě eh, ty, mm, vlastně teď je cílem tedy přepracované znění, které má dát dohromady jak to původní nařízení z roku 2008, tak i to pozměněné z 2013, plus ještě ty stávající současné návrhy, tak aby to všechno bylo jasnější a uh, Eh, aby ty, jasn, aby ty nové změny byly viditelnější. Také navrhujeme, aby to nařízení bylo za, založeno na principech, aby bylo časově neutrální, aby nebylo zapotřebí eh, na konci každého víceletého finančního rámce, každého toho období nějakých změn. Ale zároveň zapotřebí mm, sloučit to všechno s cíly rámcových programů pro výzkum a inovace a také důležité posílit synergie s dalšími programy, které s tím souvisejí. Domníváme se, že tím, že tam bude ta zásada časové neutrality, zaručíme lepší právní jistotu a stabilitu celého toho nařízení o EIT. Co se týče té nové eh, eh, strategické inovativní agendy, tato nová agenda má být vždycky přijata na, na každé sedmileté finanční období a ta stávající agenda je tedy navržena na období 2000, pardon, do konce příštího roku. Takže tato agenda stanoví eh, strategické dlouhodobé priority a finanční potřeby pro EIT a také eh, obsahuje různý eh, takový um, přehled eh, eh, situace a také rozčlenění rozpočtu. Jsou tam různé oblasti a také jsou tam i různé časové harmonogramy a informace o těch kicích. Eh, cílem agendy je otevřít ještě více transparentnost těch kiků, dále finanční model, který jsme vlastně navrhli, nebo který jsme revidovali tak, aby, aby zde byla finanční udržitelnost, aby toho bylo dosaženo po té, co to bude 15 let financováno z evropského rozpočtu a také aby těch, po těch 15 letech bylo udržitelné v rámci financování KIKů. Pak je zde ještě regionální dimenze, tu bychom chtěli posílit. Dále je zde tedy snaha posílit inovační kapacity vysokoškolských institucí, pak je zde také výběr nových KIKů a zejména vytvoření nového kiku, který se má týkat právě kulturních a kreativních odvětví. V roce 2021 bude vypsána výzva pro podávání návrhu pro tento kik. A pak také ještě chceme posílit zprávu a e, těch kiků a zároveň chceme ale vlastně nechat takový ten původní model a ponechat určitou nezávislost těch kiků. Co se týče toho kiku, který se bude jmenovat kulturní a e, kreativní odvětví, myslíme si, že tento kik má velký potenciál, Eh, právě aktéři tohoto, těchto odvětví jsou silně zakořeněny v těch místních a regionálních strukturách, nicméně ten systém je velice zatím roztříštěný a je tam také, mm, jsou tam také nedostatečné inovační dovednosti. Nicméně tento KIK rovněž doplní ty již existující. Dále ta priorita posílit inovační kapacitu vysokých škol. Horizont obsahuje speciální oblast, která se má týkat právě posílení inovací a podnikatelských dovedností v celoživotním vzdělávání a tam patří také i posilování kapacit vysokých škol v celé Evropě. Takže to navrhujeme, mm, vycházíme tedy z toho horizontu. Víme, že dopad vzdělávacích eh, aktivit EIT eh, e je zatím eh, omezený a také víme, že i vlastně v tom znalostním trojuhelníku ta inovační, ten inovační potenciál vysoké školy je omezen, to bychom chtěli zlepšit. Pak jste, víme také, že Rada pro konkurenceschopnost 29. Eh, 29. listopadu schválila částečný postoj ehm, k EIT a teď se tedy těšíme eh, na rozpravu, která, se, která bude probíhat v Evropském parlamentu. Děkuji. Děkuji, paní Hofman. Teď zahajuji diskuzi nejprve se zpravodají, potom tínoví zpravodajové a potom ostatní členové tohoto výběru, kteří budou mít otázky nebo komentáře. Takže nejprve Christian Ehler. Děkuji. děkuji, já se omlouvám. Eh, budu muset odejít eh, dříve, protože budeme na ITRE hlasovat. Takže jak, jaký je ten základ, co je to hlavní v této věci? Poprvé zde vidíme spolupráci mezi výborem ITRE a KULT a poprvé vlastně tedy vidíme, že tato spolupráce funguje. Hovoříme o KIKu, který se má týkat kreativních odvětví. Nebylo to nic, co by strašně moc chtěla ani komise, ani členské státy, to si musíme říci, to tak je. Takže bychom měli se ze všech sil snažit o to, abychom uchovali tuto možnost, aby, abychom ji zachovali jako reálnou možnost. Pro nás je mnoho možností nebo mnoho důvodů, proč žádat o přepracované znění. Nicméně při jednání o víceletém finančním rámci jsme v podstatě řekli komisi, že došlo k určitým vnitřním změnám a možná se to vrátí do parlamentu až někdy v tom druhém období. To znamená, teď ta jednání, kde, jsou, kde je rada a kde ministři pro vědu nejsou příliš nakloněni tomu, aby se financoval eh, vlastně celý ten Evropský inovační a technologický institut, eh, tak pro nás vlastně je důležité říct co bude ten institut dělat, co má dělat, jaké jsou ty zásady, to nám eh, dává určitou páku pro rozpravy o rozpočtu s radou. Institučně je zde mnoho důvodů, proč můžeme žádat o přepracované znění, ale chci říct, že politicky je to poměrně taková sebevražda. Eh, rada, eh, tam, tam v radě nejsou žádní ministři pro kulturu nebo kreativní odvětví. To jsou zkrátka ministři pro vědu a těm se příliš toto odvětví eh, nelíbí a nelíbí se jim příliš ani Evropský inovační technologický institut. Já tedy pokud mohu něco poradit, tak eh, pokud vznikne ten nový kick, který se týká toho kreativního odvětví nebo kreativních odvětví, eh, tak z toho vlastně plynou čte eh, cíle. Neměli bychom hovořit o rozpočtu komise, ale o našem rozpočtu, protože my můžeme dát mnohem více rozpočtu EIT než komise. Znáte asi návrh Evropského parlamentu, tam se hovoří o, 1, o navýšení o 1,8 takže nakonec, pokud to porovnáte s čísly 2018 návrhu komisu, tak bychom získali asi o 120 milionů navíc, nebo 50 milionů navíc, takže to by bylo dobré pro EIT. Ale pokud se podíváte podrobněji na ta čísla, tak eh, pokud bychom se drželi těch čísel komise, tak by EIT měl problém. A ten nový kick by měl problém. Za druhé chci říct, že musíme být realističtí, Můžeme eh, klást důraz na vzdělávání, ale to je taková trošku problematická oblast, když se podíváme na to, jak se o vzdělávání mluví ve smlouvách. Ministrům se příliš nelíbí EIT, protože to je vlastně jediná instituce. Když totiž hovoříme o vzdělávání, tak najednou narážíme na to, co můžeme v rámci smluv. Můžeme říct si něco ve smyslu, ano, vzdělávání je důležité i pro EIT, ale pokud to trošku přeženeme, tak vlastně dáme eh, radě důvod, proč, to, proč ten návrh o EIT může smést ze stolu. A co se týče rozpočtu, tak chci říci, že problémem není pouze ta, nejsou pouze ta čísla, ale také to, že pokud se podíváme na návrh eh, rady a komise, pokud přidělíme určitý rozpočet, který se pak bude proporčně eh, postupně navyšovat, tak to pro ten nový kick to nebude fungovat. My to teď potřebujeme vlastně už od začátku navýšit, od samého začátku, protože tam vlastně budou náklady na ten nový kick a pak se ten počet může postupně naopak snižovat. Pokud tam bude navržen rozpočet, který postupně narůstá, tak žádné nové kiky nebudou. Potřebujete ty peníze na začátku, potřebujete na začátku více peněz a poté mohou ty finance klesat, protože eh, pak budou ty nové výzvy k podávání návrhů, ale chci říct, že pokud ten rozpočet bude vypadat původně, tak eh, nedojde k tomu, že by v těch prvních letech vznikaly nové kiky. Eh, musíme zaručit, že je naprosto zásadní to, aby ten rozpočet rostl, ale aby už začal na určité vyšší úrovni. Protože pokud první dva roky tam nebude dostatek eh, peněz, tak nebude možné založit ten nový kek pro eh, kulturu a kreativní odvětví. Já jsem zpravodajem pro výbor, eh, pro výbor pro kulturu a chtěl bych tedy laskavě požádat k svého kolegu z ITRE, aby vzal v úvahu i zájmy výboru kult. Potřebujeme určitou dohodu napříč oběma výbory. Chci ještě jednou zdůraznit, že chápu ty důvody přepracovaného znění. Vím, že komise se snaží nás jaksi oslabit, ale musíme být eh, skutečně realističtí. Pokud má dojít k přepracovanému znění, Eh, tak vlastně v rámci komise to bude trvat alespoň dva a půl roku a pak tam nebudou žádné, pak tam ještě budou různé diskuse o případných škrtech. Pokud znáte eh, eh, návrhy finského předsednictví, tak se přemýšlí o tom, že by se z horizontu ještě škrtlo asi 2,5 miliardy a vypadá to, že spíše by ministři byli asi ochotně škrtat v těch oblastech, které jim nejsou tak blízké jako úplná věda a výzkum. Čili mm, já bych opravdu chtěla, abychom se zde spojili jako dva výbory, abychom se spojili v rámci nebo napříč politickými frakcemi. Eh, myslím si, že tedy skutečně není rozumné žádat o přepracované znění Jinak nakonec v těch diskusích eh, o víceletém finančním rámci eh, skončíme velice špatně. Děkuji, doufám, eh, že to všechno dopadne dobře, že to na to budeme mít ještě dostatek čas a teď má slovo další zpravodajka paní Banting. Děkuji vám a děkuji členům komise, že tady jsou, aby nás mohli informovat. Děkuji za váš vklad i trpělivost. Mám eh, tři otázky. První se týká vzdělávání. Eh, Reaguje na to, co řekl Kristian. Bylo by zajímavé, kdybyste mohli rozvést eh, úlohu institucí vyššího vzdělávání v aktivitách KIK a v strategické inovativní agendě. Eh, vlastně se tady zdvojuje ta ambice pro začlenění institucí vyššího vzdělávání eh, ze 150. Tady je malá linka, která říká, že to přijde z nových eh, akcí v oblasti vzdělávání. Bylo by velice zajímavé, kdybychom měli více informací o tom, co těch několik slov znamená. Je tady obava, kterou jsem slyšela, že se budeme snažit zasahovat do systému vzdělávání v členských státech. A jak řekl Kristián, to se nemusí líbit. A také bych se chtěla zeptat, eh, při zvýšení rozpočtu mně se samozřejmě ta myšlenka zapojení těchto vzdělávacích institucí líbí, to podporujeme, eh, to si přejeme, ale tady 750, no to je možná velká ambice. A co vlastně se změní? Co se plánuje pro členské státy? Pokud jde o kulturně tvůrčí průmysl. To je velká myšlenka. Já navrhnu určité změny ve formulaci. A také hovoříme o technologickém ústavu, nikoli o divadelním ústavu. Eh, tak k tomu musíme uspůsobit také formulace. Nějak, jinak je to ale konstruktivní myšlenka. Eh, tvůrčí eh, průmysl ve Spojeném království, to je velice důležitá část podnikání, je tady velký potenciál, může se to rozšířit úspěšně i do jiných členských států. Nicméně, dva kiky jsou navrženy současně Je to udržitelné, když se podíváme na první keky, které fungovaly v tom 14-letém eh, cyklu eh, podle nového modelu. Eh, další jsou prostě úspěšné sami o sobě, nebudu tady popisovat ty různé uh, EIT eh, e Digital a EIT Climate. To odvádí velice dobrou práci, ale tady finančně udržitelné nejsou. Mají nulové příjmy a mají investice, které tady navrhujeme. Eh, ten, ten KIK eh, CCIT Eh, pro rok 2021 a opět pro rok 2025. To znamená docela dost peněz v tomto finančním modelu. Souhlasíte s tím, že bychom měli odložit ten druhý nový kick o pár let? A konečně, já se omlouvám, já jsem ze Spojeného království a tady je vždycky prostě e, problém, tady náš problém je samozřejmě Brexit. Ten eh, climate kick, ten má klíčové středisko eh, v Londýně. A eh, jak tady bylo řečeno, že není pravděpodobné, že EIT se bude moci rozšiřovat za hranice EU, což je pochopitelné. A co se tedy stane s partnerskými institucemi a s podniky ve Spojeném království po Brexitu? Děkuji. Uh. Frau Melbarde als Shadow Rapporteur? Eh, je tady někdo další stínový zpravodaj? Děkuji. No, eh, děkuji paní eh, předsedkyně, děkuji zpravodajům za jejich příspěvek. Myšlenka Evropského inovačního technologického centra je velmi dobrá a přínosná pro rozvoj inovačních technologických komunit, které by mohli slučovat různé výzkumné instituce, eh, soukromé firmy a další eh, důležité aktéry, kteří eh, se podílejí na inovacích a hledají nová řešení na trhu, zakládají nové podniky, to je věc, která zasluhuje naše podporu, ale také důležité si uvědomit, že jednotlivé státy mohou být úspěšnější, pokud budou zapojeny do regionálních komunit, kdy si nemusí nutně konkurovat, takže bychom měli velmi opatrně odkazovat na tu soutěž mezi členskými státy. Je dobré investovat do partnerství mezi těmito státy. Schopnost inovovat a úspěšně eh, uvádět do provozu nová technologická řešení je zárukou úspěchu a proto tato práce musí pokračovat. My obecně podporujeme to směřování, které tady bylo zahájeno, ale musíme si také uvědomit eh, to načasování. Podle mě je správné. Já zastupuji kulturní sektor a jako taková eh, vítám to strategickou inovační agendu. Je to prioritní oblast pro Renew jsme rádi, že ta výzva bude zveřejněna v roce 2021, ale pokud vím, tak je tady také značný odpor, který eh, představují některé členské státy na radě, které jsou proti eh, té samotné existenci kiků, nebo to, že by měly eh, být spuštěny za dva roky. A chtěla bych také vyjádřit své obavy z toho zeměpisného rozložení. Já pocházím z velmi malé země ve střední a východní Evropě. Kokační centra jsou především umístěna v těch eh, západnějších eh, členských státech a také eh, chci upozornit na seznam těchto míst, které by se měly odvět od hodnotících tabulek Jde tedy o to, že ten seznam způsobilosti je příliš dlouhý a nezahrnuje pouze ty menší a východnější čínské státy, ale mezi nimi také Španělsko, Portugalsko, Itálii a Řecko, což znamená, že představují prakticky 40 eh, výzkumníků nebo potenciálních výzkumníků a inovátorů pochází z těchto zemí a podle toho normálního scénáře bychom mohli argumentovat, že by se jim měl vyčlenit vyšší rozpočet, ale chápu politickou realitu. Myslím, že i tento skromný nárůst by byl považován za přehnaný a proto si myslím, že by se měl eh, zkrátit ten seznam eh, způsobilých kandidátů eh, v souladu s nařízením Horizon 2020. Ale jak už bylo řečeno, tak mi přijde inspirativní práce celého institutu, mám Kladám velké naděje do jeho budoucnosti a jako stínová zpravodajka se těším na další konstruktivní práci. Děkuji. Jak eh, vidím, přijeli i další stínoví zpravodajové, takže se jich chci zeptat, eh, jestli chtějí vystoupit teď, anebo počkají. Nakonec, nemáme jim dát ještě více času, tam se, eh, jak jste na tom. Takže pan Ruiz de Vesa mě to rozhodně nevadí. Pokračujte v tom pořadí, v jakém jste začali. Pan Gergulis. Takže pan Jenbu. Merci. Euh, euh, děkuji. Mám tři otázky. První, jaký typ partnerů a průmyslu tady je zacíleno? Za druhé, jaká je relevantnost rozvíjet model KIK pro kulturní a tvůrčí organizace? A jaká je komplementarita mezi EIT a novou iniciativou Evropská univerzita za Erasmus? Po v rámci Erasmus. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji. Prosím, pan Ruiz Devesa. Diskutujeme tady o inovačním a technologickém institutu. Jen abych se nespletl. Reports today. So, uh, thank you for the comprehensive Děkuji za vaši prezentaci. Myslím, že co je pozitivní, je to, že tady máme vyčleněnou část pro kreativní průmysl. Myslím, že bez pochyby že ten může přispět eh, výrazně k evropské ekonomice. A i naši občané více požadují eh, takové investice založené na hodnotách. We are generally supportive of the approach. My obecně tento přístup podporujeme. Takže ta zpráva je velmi dobrá a chceme poděkovat zpravodajům. Pane Georgulisi, chcete vystoupit? Ne. V tom případě tady. Sorry, Mrs. Ward? Julie? Julie Ward. Děkuji za slovo jsem velmi ráda, že evropský kreativní průmysl je tady velmi seriózně eh, zvažován eh, jako způsobilý. Já jsem také podporovala program STEAM. Myslím, že tím můžeme zúročit eh, všechny Eh, ty minulé programy, takže můžeme vrátit eh, to patřičné místo kultuře a kreativním průmyslu. Hovoříme tady o také podpoře podnikání v těchto oblastech. A mě by zajímalo, jestli i sociální eh, podniky jsou zvažovány jako způsobilé pro podporu, protože toto je zvláštní typ podnikání, ale pořád ještě to není asi úplně eh, chápáno. Lidé si myslí, že to je vlastně dobročina eh, činnost. Já také provozuji jeden takový sociální podnik. Je to podnik sám o sobě a i ten musí být udržitelný, eh, takže musíme se řídit podnikatelskými principy, ale komise o tom pořád moc nehovoří. Je tady hodně falešných představ a já si myslím, že by bylo výborné zvýšit povědomí o e, sociálních podnicích, e, že to je velmi relevantní podnikatelský model, e, například i pro ty, kteří působí v kultuře, kultuře nebo v kreativním průmyslu. Děkuji, i já bych ráda vystoupila k tomuto bodu obsahově, zejména k té otázce kreativního průmyslu. Myslím, že je potřeba si vyjasnit, že kreativní sektor představuje v Evropě 4 HDP a vytváří eh, mnoho pracovních míst a proto to rozhodně není zanedbatelný ekonomický sektor a musíme si také uvědomit, že právě kreativní sektor velmi často přináší nebo mm, motivuje k zavádění nových technologií, a ty se potom mohou uchytit i v jiných oblastech. Velmi často je to právě ten kreativní sektor, který eh, představuje ten hlavní, hlavní hybnou sílu eh, k zavádění nových eh, inovativních postupů. Může to být filmarský průmysl, hudební průmysl, ty tady hrají obrovskou roli v tom, jak se šíří na trh nové přístupy, nové technologie které potom se uplatňují jinde. A proto si myslím, že je nesmírně důležité, aby právě aspekt eh, technologií a ti, kteří ty technologie vytváří, byli více podpořeny prostřednictvím těch eh, takzvaných KICS protože to potom eh, se může zúročit i v jiných sektorech, nejenom v samotném sektoru eh, kultury a průmyslu. V to bych chtěla výslovně podpořit Kristiana Ellera, měli bychom to finančně podpořit a chtěla bych poprosit o to, abychom eh, napříč všemi politickými skupinami se dohodli na tomto postupu. Myslím, že v rámci diskusí o tom střednědobém finančním výhledu no, byla tato oblast zanedbána. a jde tady právě o ten sektor vzdělávání, média, Horizon 2002, EIT. Eh, tady se dělají eh, úspory a teď se dostávám také k tomu eh, nevyřčenému, tady o čem se moc nemluví, to je právě výpadek rozpočtu po té, co odejde z Evropské unie Spojené království a budeme muset Eh, řešit výpadky ve financích a proto bych poprosila všechny kolegy z ostatních politických skupin, abychom se společně dohodli na tom, eh, jak požadovat po komisi, aby eh, dostatečně finančně vybavila ty kicks pro kreativní průmysl. Pokud se někdo další o slovo nehlásí, nebo je tady ještě někdo, tak bych poprosila paní Hoffman, aby na závěr ještě tu diskusi zhrnula. Ano, děkuji. Děkuji za všechny tyto podpůrné a konstruktivní komentáře i na dotazy. Takže já se nejprve možná zeptám na ten KIK, který se má týka kultury a kreativní odvětví. Děkuji, že ho podporujete. My se samozřejmě, eh, my samozřejmě věříme, jak jste říkala paní předsedkyně, že tato kreativní odvětví mají velký potenciál pro eh, nové inovace na trh. Ale navzdory vysokému potenciálu je tam ještě stále mnoho překážek, jako je roztříštěnost trhů a další. Eh, kreativní odvětví jsou také silně zakořeněny v místním eh, nebo regionálním ekosystému. Domníváme se, že inovátoři a podnikatelé stále ještě postrádají důležité podnikatelské dovednosti a to bychom právě chtěli podpořit v rámci tohoto, těchto nových eko, mm, inovačních ekosystémů. A pak jsou tam ještě další návrhy, které se týkají partnerství, která by měly tento problém řešit. Co se týče vzdělávání, tak my jsme pevně přesvědčeni, že tato část toho znalostního trojuhelníku musí být silná, aby i ty další vrcholy toho znalostního trojuhelníku mohly být rovněž dostatečně odolné a silné. Vzdělávání zatím ještě nedosáhlo svého plného potenciálu. Samozřejmě, že nechceme se vměšovat do eh, školství v jednotlivých členských státech budeme respektovat zásadu subsidiarity. Nicméně dáme eh, institucím vysokého školství určité nabídky, určitou nabídku a bude se to týkat všech zemí. A znamená to také, že KIKy by pak měly být otevřeny i novým partnerům v oblasti vysokého, vysokoškolského vzdělávání. Myslím si, že to je důležitý cíl. Ještě se vyjádřím k rozpočtu. Myslíme si, že rozpočet eh, by měl být eh, dostatečně eh, přiměřený, že by to mělo být férový, ale víme tedy všichni, jak probíhají ty diskuse okolo toho přepracovaného znění. Já bych možná ještě mohla vysvětlit, proč komise navrhla právě tuto legislativní formu, Jakmile bude mít, jakmile parlament schválí svou zprávu, tak samozřejmě eh, komise bude eh, se, se na tu zprávu podívá, podívá se na její doporučení a závěry. Co se týče finanční udržitelnosti, tak to je pro nás velice důležitá zásada. Ta původní zásada už byla vlastně v tom úplně prvním eh, původním nařízení o EIT, ale teď jsme to ještě více uh, vysvětlili nebo zdůraznili, že tady myšlenkou není, že ty kiky budou financované navždy, ale že jim chceme pouze pomoci, aby potom už sami mohli eh, jaksi vyžít z těch prostředků, nebo aby si sami našli nové způsoby financování postupně během let. Také nechceme, aby došlo k tomu, že, po těch, že to po tom 15 letém období budou ty kiky nějak úplně najednou odstřiženy od eh, toho systému. Takže chceme, aby tam byla nějaká možnost, aby se i nadále ty kiky mohly účastnit třeba těch výběrových řízení, nebo aby nějakým způsobem tam stále fungovalo partnerství i po uplynutí toho 15-letého období. To je rovněž ještě navázáno na možnost eh, zřizovat nové kiky. Rozpočet zůstává stejný. Pokud budeme mít takové ambice, že budeme chtít eh, zřizovat nové kiky, a víme, že je zde ten návrh eh, na ten první a pak vlastně už je zde návrh i na ten druhý kick, to se chystá během toho období víceletého finančního rámce, tak pokud, eh, pokud tedy budeme chtít zavádět ty nové kiky, tak potřebujeme Eh, aby se byl dostatek financí i pro ty kiky první generace až do období 2024. Proto také navrhujeme nový balíček, kde se má snížit podíl spolufinancování, eh, abychom je pobídli k tomu, aby sami hledali jiné zdroje financování, aby se nakonec stali finančně udržitelnými. Každý ten KIK má jiný model, ale myslíme si, že to je dobré, že v tomto návrhu tuto věc ještě jasně vysvětlujeme. Regionální rozměr, to je také významná věc. Splně souhlasíme s tím, že EIT by mělo rozšířit svůj eh, zeměpisný eh, pokryv, že by to se to nemělo všechno soustředit pouze v několika zemích. A z toho důvodu také navrhujeme, aby ten určitý, to určité schéma bylo povinné. Máme zde vlastně eh, regionální schéma od roku 2010 chceme, aby to schéma bylo rozšířeno, prohloubeno a aby bylo povinné, aby to vlastně bylo součástí dlouhodobé strategie. Také navrhujeme, aby minimálně 250 milionů bylo vyčleněno na tyto aktivity během trvání programu plus 20 programu má jít na ty nové vysokost, eh, eh, instituce vysokého vzdělávání a mají také pomáhat eh, inovátorům. Co se týče druhů průmyslových partnerů, měl by zde být široká paleta, mají to být velké firmy, ale i malé a střední podniky z různých odvětví. A co se týče vztahů s evropskými univerzitami, tak můžeme říci, že KIKY, EIT už eh, mají odbornou erudici v oblastech, kterými se zabývají také evropské univerzity, například inovativní pedagogika, podnikatelské dovednosti, podnikatelství nebo podnikání. A my si myslíme, že to v podstatě velice dobře doplňuje iniciativu Evropské unie pro univerzity. Pak je zde takzvané sociální podnikání. Eh, my také navrhujeme, aby ta strategická inovativní agenda obsahovala i tyto, tyto sociální eh, podnikání, nebo tento typ sociálního podnikání. A pak se chci ještě vyjádřit k Brexitu. EIT má pravidlo, že minimálně dvě třetiny partnerů musí pocházet z členských států EU. To znamená, že ani po Brexitu mm, nezůstanou ty kiky e, bez financí nebo bez nároků. Nicméně my tedy souhlasíme s tím, aby britští partneři mohli i nadále pokračovat, aby se mohli účastnit těch činností kiků ale už nebudou eh, mít nárok na financování. To znamená, budou moci s námi spolupracovat a budou se ale muset eh, financovat sami a musí být stále ještě splněna ta podmínka, že minimálně dvě třetiny těch eh, aktérů pocházejí ze zemí členských. Děkuji. Part... Děkuji vám, to je ta veřejná část naší schůze. Děkuji, že jste nám věnovala čas a poskytla tyto informace a děkuji také kolegům za diskusy. Ehm, prosím všechny ty, eh, kdo nemají nárok se účastnit v případě zasedání za zavřenými dveřmi, aby opustili sál. Also bitte alle die, die nicht zum Parlament gehören, bitte. Ještě jednou opakuji ti z vás, kteří nepatříte do tohoto sálu, tak prosím rychle opuste sál, ať můžeme pokračovat v neveřejné části naší schůzy. Poradci, asistenti tady samozřejmě zůstat můžou, ale všichni ostatní, prosím, opuste sál.